Vamos a continuar con la... Budeme pokračovat v dnešní schůzi a přejdeme k bodu 10. To je zpráva o provádění eh, směrnice Rady 2004 lomeno 13, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování.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 Takže číslo 6 jsme včera neprobrali. About, uh... Včera jsme to neprodiskutovali. Byla jsem informována, že eh, vlastně v tom bodě ten bod přijde na pořád až jako poslední. Protože teď v tomto bodě máme experty, kteří byli na tuto hodinu pozváni a e, proto e, musíme postupovat v tomto pořadí. Budeme pokračovat e, právě s tímto bodem, jak jsem říkala, kde zpravodajkou je paní Kozlovská. Máme tady ještě pracovní dokument a dáváme slovo paní Kozlovské Eh, aby nám uvedla svůj dokument. Eh, Děkuji bardzo, paní przewodnicząca. Szanowni... Děkuji vám, paní předsedkyně, dámy a pánové. Tato směrnice je jedna z nejdůležitějších pro genderovou legislativu v EU. Vede nás zpátky do roku 2004, takže má tedy v sobě skryto deset let dějin. Tato směrnice byla prvním dokumentem, který nesahal jen do profesionálního života, ale zabýval se genderovou rovností v jiných oblastech, které také jsou velice důležité pro rovné zacházení s muži a ženami. Tato směrnice zahrnuje i služby poskytované mimo soukromý a rodinný e, život. Týká se finančních služeb, také pojišťovatelských služeb, zdravotního pojištění, cestovního pojištění, soukromých penzijních fondů, e, dopravních služeb, obecně dopravy jako takové, zdravotních záležitostí, kojení, e, mateřství, a mnoha dalších eh, eh, služeb, jako jsou sportovní, zábavní a tak dále. Tato směrnice se může vztahovat i na některé nové oblasti, které tam původně nebyly začleněny, protože neexistovaly v onu dobu. Jak bych tedy mm, charakterizovala jednotlivé oblasti? Ehm, celá Zpráva byla rozdělena na tyto oblasti, abychom lépe mohli monitorovat, co se děje v, v těch eh, oblastech, které už známe, v těch sektorech, které známe a které byly pů, už od prvopůvodu té směrnice tam začleněny a také, abychom viděli, jak jsou implementovány mm, na eh, ustanovení této směrnice v daných oblastech a co je zapotřebí udělat. A následně se budeme zabývat oblastmi, které neexistovaly eh, v době sepsání eh, této směrnice. Co se týče finanční služeb, tak myslím, že v této oblasti směrnice ukazuje hm, své plné barvy, má tu veliký potenciál. A jedná se tedy velice závažné záležitosti hm, týkající se financí, a v této oblasti přišla k výrazným eh, výsledkům. V článku 5 eh, směrnice hned na začátku byla výjimka. Možnost výjimky. Různé zacházení mužů a žen by mohlo být využito ve výjimečných případech, jako jsou penzijní fondy, pojištění a tak dále od roku 2012, když se tím začal zabývat testaša, tam je plná povinnost eh, od té doby eh, tedy eh, prosazovat tento článek a realizovat je, protože do té doby například ve zdravotním nebo dopravním pojištění v penzijních fondech byly určité platby, které byly rozlišné u mužů a žen Eh, tak aby se diferencovalo riziko eh, mezi muži a ženami. Od roku 2012 všechny členské státy musely začít implementovat eh, stejné platby. Stále ještě může existovat diferenciace na základě různých druhů rizika u mužů a žen Nicméně tyto platby jako takové nemohou být odlišné. Takže to je jedna, jedna z, průlo, z průlomových eh, prohlášení. Nemluvili jsme například o přístupu k veřejné dopravě nebo eh, k běžné denní péči. Například mm, je zde zmíněna otázka eh, kojení ve veřejné dopravě a nebo různých jiných eh, prvků. Na no, těchto místech, tedy na veřejných místech v veřejné dopravě, ženy mohou být často diskriminovány. V oblasti dopravy se jedná o mm, důležitou další věc, a to je sexuální šikana Sexuální šikana eh, začala být velice aktuální. Ženy jsou šikanovány v mnoha zemích eh, v dopravě, ve vlacích nebo v autobusech. Tato směrnice se tedy vztahuje i na takovéto otázky. Co se týče kojení a ochrany mateřství, Tato směrnice eh, pomáhá rozšířit takovéto služby i na muže, ale bylo by dobré, aby byli zmíněni konkrétněji muži. Například tam, kde lze eh, měnit eh, plenky dětem, tak aby takováto místa byla označena tak, aby do nich měli přístup i muži. Například v restauracích Eh, jsou tato místa eh, k dispozici na dámských toaletách a měly by být k dispozici i na pánských například, eh, aby se dala lépe aplikovat tato směrnice. Potom je to veliká oblast zdravotních služeb, které tež jsou pokryté směrnicí a tady například se jedná o reprodukční zdraví. Obecněji vzato o zdravotní služby poskytované jen jednomu genderu kvůli biologickým rozdílům. Takže na jedné straně můžeme mít určité pochybnosti, zda určité zdravotní služby zde mají být v této směrnici. Evropský parlament například žádá o použití pravidla subsidiarity ohledně repročního zdraví a potratu, protože ty jsou jasně eh, v autonomii členských států, ale jinak eh, těhotenství, ochrana těhotenství, ehm, kojení, to je kategorie zdravotních služeb, které se vztahují pouze na ženy, samozřejmě ne na muže. A tato směrnice se na ně stejně vztahuje. Takže doufám, že se více dozvíme od našich expertů, zejména ohledně toho, jak se postavit k těm oblastem zdravotních služeb, které se vztahují výhradně k ženám. Abychom o těchto případech věděli co nejdříve a e, předešli tedy pozdějším diskuzím. E, ohledně této směrnice. Ráda bych se dozvěděla více o reprodukčním zdraví, protože se obávám, že ztratíme spoustu času diskusemi o tomto tématu. Pokud se to, tato text nebude mm, týkat reprodukčního zdraví, tak bychom o tom neměli hovořit eh, tedy eh, později při našich diskuzích. Pak je to další blok služeb nebo oblast služeb, a to je přístup do eh, kaváren, diskoték, sportovních center a dalších prostor, eh, kde jsou služby rozlišné pro muže a ženy. Tato směrnice to umožňuje pokud to slouží účelu podpory účasti určitého eh, genderu v dané službě nebo v daném klubu. Takže předpokládám, že budeme diskutovat i o těchto službách. A jak jsem řekla, tato směrnice má obrovský potenciál, který byl využit v některých oblastech Mm, obecně řečeno, tento text byl implementován docela dobře, třeba, že docházelo také k spíše deklarativní nebo slovní implementaci v některých případech. Takže možná existují e, patřičná vnitrostátní opatření, ale zůstávají spíš na papíře. Kromě těch služeb, které už existovaly v době sestavení směrnice, došlo k vytvoření nových služeb od té doby a jde o to, jak se na ně bude vztahovat eh, tato směrnice. Například se jedná o digitální služby nebo různé eh, služby poskytované digitálním světem, eh, ku příkladu různé platformy umožňující kontakt mezi zákazníky a poskytovateli a ty jsou skutečně na hranici mezi soukromým a nesoukromým životem. Eh, mohu uvést jeden příklad. Eh, například eh, bed and breakfast nebo ehm, pokoj k pronajmutí lidé, kteří pronajímají například pokoj eh, potenciálním zájemcům nebo Uber, protože tyto, eh, tyto subjekty tvrdí, že jsou pouze takovou platformou, že jen propojují lidi. A otázka zní, jak se k tomu postavit. Já si myslím, že by bylo vhodné se s tím nějak vypořádat, protože pokud ty služby mají být pokryté touto směrnicí, tak bychom bezpečnější způsob, jak zajistit genderovou rovnost. A na závěr bych ráda poznamenala, že, jsem, že se velice těším z toho, jak postupuje efektivně naše přípravná práce. Chci poděkovat všem expertům, kteří nám pomáhali do posud. kteří nám poskytli e, své e, zkušenosti. Chci poděkovat panu Eugeniovi Karačelovi di Torella a e, všem kolegům z našeho výzkumného výzkumné služby. Děkuji také paní Sulispore, která k nám přijela z Polska a která reprezentuje také ombudsmana pro eh, genderové záležitosti. Doufám, že nás čeká rozsáhlá směrnice. Podle mého tato směrnice je průlomová v legislativě zaměřené na genderovou rovnost. Už byla velice efektivně v případě finančních služeb eh, realizována. Předtím ve finančních službách byla genderová diskriminace poměrně eh, častá. A toto také pomáhá k tomu, abychom hovořili o genderových aspektech. Děkuji vám a nyní dáme slovo paní Eugenie Karačiolo Vitorela, pokud to dobře vyslovuji. Eh, z univerzity v Leicesteru. A prosím, tak omezte se na 10-15 minut. Děkuji. Okay, thank you very much for... Dobrý den, děkuji pěkně za pozvání. S velkou radostí jsem pracovala na této směrnici. Dovolte, abych úvodem řekla, že plně souhlasím s tím, co zde doposud zaznělo. Jsem také toho názoru, že tato směrnice představuje průlom. Je skutečně velice významná a skrývá v sobě ohromný potenciál. Tím, že uznáme, že diskriminace na základě pohlaví se um, objevuje i mimo trh zaměstnanosti, mimo pracovním prostředí, tím vlastně zaplníme tu mezeru a využijeme potenciál. Zaplnění mezery je termín pana profesora McColgana z roku 2004 a já s tím plně souhlasím. Budu hovořit velice stručně, poněvadž jsem si vědoma e, omezeného času. Tato směrnice má za sebou velice um, e, náročnou cestu. Trvalo pět let, než došlo k jejímu vypracování. Její návrh se objevil v roce 2003 a tehdy se směrnice zabývala širším nebo větším počtem oblastí. Ten text, který byl nakonec přijat v roce 2004, v prosinci 2004, je ten, se kterým pracujeme. Také víme, že smyslem směrnice je bojovat proti diskriminaci na základě pohlaví v oblasti přístupu a poskytování služeb a dodávání zboží. Ty ambice jsou stále velice skromné a proto je ten závěr směrnice velice omezený. Je tady specifický odkaz na smluvní svobodu a jsou tady také odkazy na ochranu soukromého a rodinného života a na vše, co se e, týká praktikování e, náboženské víry. Jsou vyňatá média a vzdělávání, rovněž e, reklama. V oblasti médií můžete zabránit diskriminaci, pokud jde o služby a e, zboží, ale mnohdy jsou tyto služby a zboží e, propagovány prostřednictvím médií a v některých případech jsou e, ty reklamy, reklamy velice sexistické. Nebudu teď konkrétní, ale e, existuje případ e, reklamy, Eh, kdy nahá žena eh, propaguje těstoviny. Oblast vzdělávání je ještě záludnější. Vzdělávání je totiž předpokladem pro zaměstnanost a důchod. Směrnice eh, reguluje vzdělávání a důchody. Jak uvedla paní zpravodajka, jsou zde však výjimky. Takže co můžeme prozatím konstatovat? Co máme k dispozici? Máme zde komplexní zprávu, která pochází z roku 2009. Pokud by ta směrnice byla implementována v roce 2007 a ta první zpráva se objevila v roce 2009, tak eh, vlastně uběhlo asi 18 měsíců na posouzení situace. A to je už téměř 10 eh, let naspět, kdy ta směrnice se objevila. Máme také nepřímé informace. Máme zprávy z jednotlivých zemí. Máme zprávu od Evropské sítě právních expertů, Eh, kteří se tak ne, nesoustředí přímo na tuto směrnici. Ve své zprávě eh, se směrnici věnují pouze asi na dvou stránkách. Takže ta zpráva se objevila v roce 2009, což už je sedm let, a je jasné, že od té doby se situace změnila. V současné době máme co dočinění s různými typy nebo s odlišnými typy služeb, které vlastně eh, nebyly vzaty v úvahu tehdy, když ta směrnice byla přijata. Takže opět stručně, co víme, je to, že směrnice byla implementována buď to prostřednictvím doslovné implementace takzvané copy-out, to znamená, že eh, členské státy použily ve svých zákonech doslovné znění směrnice, anebo vydali eh, zákony, které používaly jiné změny. Máme členské státy, kde jsou různé definice služeb a nebo nemají definice eh, zboží pouze služeb, či naopak. To je také problém. S potěšením mohu konstatovat, že pokud jde o reklamu, vzdělávání a média, většina členských států tyto oblasti zapracovala do své legislativy. Takže pokud budu pokračovat s výčtem toho, co víme, takzvané gender reassignment, je mnohdy součástí vnitrostátních předpisů. Nicméně také víme, že existují problémy. Eh, byl například problém eh, transexuála, eh, který měl problém v bance, stejně jako v přístupu k zdravotním službám. Sexuální šikana. Vnitrostátní předpisy jsou k dispozici Eh, asi nikdo nebude mít nic proti tomu, aby součástí směrnice bylo sexuální obtěžování, ale máme problém, stejně tak, jak eh, uvedla paní zpravodajka, máme problém eh, v oblasti dopravy, ať už je to lodnické či francouzské metro. A jak s tím naložit? Kdo zde bude mít odpovědnost za řešení těch problémů? Já vím, že ve, Spojených, ve Spojeném království běží řada pilotních programů, projektů, na posouzení toho problému, ale tím se ten problém neodstraní. Za chvilku uvidíme, že je to také problém, který se objevuje v takzvaném kolaborativním hospodářství. Mateřství a těhotenství. Eh, já s vámi úplně nesouhlasím. Souhlasím s tím, co jste řekla, jak si v základě, ale eh, máme tady nadále problémy. Ve Spojeném království Existuje konkrétní e, zákon, který řeší rovnost pohlaví, je z roku 2010 a na základě tohoto zákona nelze obtěžovat ženu, poněvadž právě kojí. Um, Existují eh, místnosti pro převalování jak na ženských, tak eh, mužských záchodcích. Když jsem včera doš, eh, přišla, nebo šla na nádraží, tak jsem poslouchala rádio a tam se hovořilo o události, které došlo přes víkend. Jedna žena kojela v jednom obchodu s dětskými potřebami a byla požádána, aby odešla. Není jasné, jestli byla požádána, aby se odobrilo do nějaké konkrétní místnosti, ale každopádně ta žena říkala, že se cítila velice ohrožena a velice jí to rozčililo. Takže toto byl pořad eh, v rozhlase, který mě eh, velice rozněval. Já jsem se musela na pět minut zastavit, abych se tu debatu poslechla. Byl tam jeden eh, muž, který řekl, že to je přijatelé. Řekl, já nechci sedět v restauraci vedle kojící ženy. E, není mi to příjemné. Nerespektuje to e, vlastně mne. A pak už jsem musela přestat poslouchat, protože jsem musela běžet na vlak, ale byla to zpráva v nedělním e, tisku, ze které ta debata vycházela a je nepochybné, že tady máme ještě spoustu práce. Já eh, jsem takovou zprávy na téma materství a tam jsme řešili eh, věci, eh, které se týkají možnosti cestování letadlem. Mnohdy ženy nemohou nastoupit do letadla, pokud jsou už v určitém v určité fázi těhotenství, ale to se mění podle areoledek. Takže pokud budete přestupovat na jiný let, tak už to může být obtížné. Nemám bohužel mnoho času, můžeme se k tomu vrátit později. Pak tady máme tři témata, o která jsem byl požádán, abych se na ně podívala. Je to sexuální reprodukční zdraví, zaměstnanecké důchody a kolaborativní hospodáří, hospodářství. Pokud jde o tu první věc, tak ta e, odpověď není jednoznačná. Pokud se budeme věnovat otázce sexuálního reprodukčního zdraví, tak musíme říct, že zdraví lze považovat e, za službu. Otázka, jestli reproduktivní zdraví, reprodukční zdraví je také službou, sem patří e, IVF, ale také potraty, přerušení těhotenství, takže žena se může rozhodnout přerušit těhotenství anebo se rozhodnout neotěhotnět. Jak říkala paní zpravodajka, toto je problém, který by měly regulovat členské státy. A proč? Já jsem se věnovala náhradnímu mateřství a je tady ohromný rozdíl mezi členskými státy. V některých členských státech je odpor eh, vůči tomu, aby se to sexuální reprodukční zdraví řešilo jinak. Ale je tady jedno velké ale. Když se podíváme na statistiku, tak vidím počet dětí v Evropě, eh, které, které se eh, narodí náhradním matkám. Ženy odkládají mateřství do, eh, na pozdější dobu a v tom okamžiku vstupuje do hry IVF a náhradní mateřství. V některých stenských státech ale um, s tím mají problém, protože uh, to nepovolují je tady další problém. Pokud tuto oblast nebudeme regulovat, tak budeme mít stále více lidí, které, kteří budou odjíždět eh, do ciziny, například do Indie. A pak je tady problém s vykořišťováním, takže skutečně je potřeba tuto oblast regulovat. Jak už jsem ale řekla, v současné době není eh, možné jednoznačně říct, jestli pro této oblasti můžeme použít směrnici. Můžu ale říct, že ta diskriminace by mohla doznat jiné podoby. Například pokud žena nebude z důvodu nějakého zdravotního postižení, moci eh, otěhodnit, tak eh, by se mohla, by mohla využít náhradního, náhradní matky a tím pádem by zde vstoupila do hry eh, směrnice o postižení. Ale soud vyložil eh, postižení velice omezeným způsobem. K tomu každopádně potřebujeme více informací. Pokud jde o eh, důchody, tak tady máme článek 5, ze kterého vycházíme. Všichni vidí, o co tam jde. Máme tady článek 5, odstavec 2, kde je uvedená výjimka a v případu test Aša rozhodl soud o tom, že tuto výjimku je nutné odstranit, což je dobrá zpráva. Nejde pouze o pojišťování, pojišťovnictví, ale další finanční služby. Jsou tady například eh, soukromé důchody a zde ta směrnice je velice jasná. Směrnice pochází z roku 2004. Můžeme tedy říct, že tady došlo k vyloučení eh, těch zaměstnaneckých důchodů a komise s potěšením eh, zaregistrovala, že členské státy použily toto zásadu i v oblasti zaměstnaneckých důchodů. Takže tady to je, myslím, jasné. Kolaborativní hospodářství, to je velká věc. Všichni víme, co to je kolaborativní hospodářství a také víme, že se v tom skrývá ohromný potenciál, jak pro poskytovatele, tak pro uživatele. Je to údajně jeden ze, zázraků internetu. Máme platformu, eh, kde se lidé propojují. Máme poskytovatele služeb a klienty. Uvedu dva příklady této kolaborativní ekonomiky. Je to Uber, To je služba, které využívají lidé um, usilující o, nebo kteří chtějí najít možnost dopravy. Um, stáhnou si tu aplikaci a mohou uh, sdílet uh, um, to vozidlo s ostatními pasažéry. A pak tady máme Airbnb, uh, v rámci kterého se tady nabízejí byty k byty k, eh, během prázdnin. A tady je eh, problém toho obtěžování. Eh, někdo může říct, že prostě nechce v tom bytě mít ženy, nebo naopak někdo nechce jezdit s muži. Komise to začalo řešit a já skutečně vítám dokument, který byl vyprodukován. Ovšem, tento dokument řeší několik bodů, ale možná ne nutně e, rovnost pohlaví. Takže já si myslím, že na, to, tom, na tomto bychom se skutečně měli zamyslet a že rovnost pohlaví by měla být jedním z témat, které komise bude řešit. Je tady totiž potenciálně řada problémů. Já mám na jednom slajdu eh, údaje, které hovoří o tom, eh, kde by se směrnice mohla aplikovat, použít. V případě Uberu musíme nejprve eh, zkoumat, jestli se jedná o službu a potom, jaká by byla kompenzace. Ta služba totiž musí mít hospodářský dopad. Máme tady sdílení nákladů a otázka je, jestli sdílení nákladů lze považovat za odměnu. V každém případě si myslím, že musíme zkoumat vztah, který existuje mezi poskytovatelem služby a Uberem a na jedné straně a na druhé straně spotřebitelem a Uberem. Totež se týká Airbnb, takže opět tady hovoříme o pronájmu prostor nebo o sdílení prostor. Ještě minutku, prosím. Takže může se jednat o soukromou službu nebo o veřejnou. Takže tady jsme opět na hranici a opět si myslím, že ten vztah zde existuje mezi Airbnb a poskytovatelem služby a Airbnb, Airbnb a zákazníkem. Můžete se podívat eh, na moji prezentaci, ve které hovořím také o výjimce. A hlavním problémem je, že eh, existuje řada nejrůznějších eh, výkladů. A různé orgány se na ty problémy dívají různým způsobem. Nemáme žádnou judikatoru na pozitivní akce, My víme, že ta judikatura je velice důležitá, ale um, problém je v tom, že ne všechny členské státy uh, přistoupily k pozitivním akcím. Předposlední slide, prosím. Ten obsahuje mé závěry. Je tady několik mých myšlenek. Závěr zní tak, že souhlasím s paní zpravodajkou, že tato směrnice může přinést mnoho, je v ní velký potenciál a ten musíme uvést v život. Abych se nám to podařilo, myslím si, že první věc, jež musíme udělat, je vypracovávat více studií. Potřebujeme důkladnou zprávu, důkladnou zprávu, která bude obsahovat správné otázky, ne pouze jako otázky typu máme judikaturu, byla směrnice provedena, musíme tam klást konkrétní otázky. Další věc je tato. Komise musí uh, zařadit um, otázku rovnosti pohlaví na seznam svých činností a také musí zajistit, aby tato směrnice uh, byla eh, integrální součástí toho komplexu ostatních směrnic, které řeší například rovnost pohlaví na pracovišti. A na tomto posledním slajdu je několik eh, věcí k zamyšlení. Takže máme zákony, ovšem otázka zní, jestli Eh, členské státy poskytují dostatek informací, vědí o tom lidé. A jsou to pouze státní orgány, nebo tady máme také další subjekty. A co, co jednotlivci mají dostatečné vědomosti, eh, je judikatura vymáhána, co kompenzace jsou spíše lidé odrazováni. Tím bych ráda skončila ta žena v tom obchodu, o které byla ta reportáž, tak já si myslím, že ona nevěděla, jaký platí zákon. A to je ten problém. Myslím si, že tady je malé, malé povědomí. Děkuji pěkně a omlouvám se, jestli jsem přetáhl o pět minut. Muchas gracias. A děkuji vám. A nyní přejdeme k paní Silvii Sporek, která dostane slovo a pak teprve bude kolečko dané ostatním poslancům. Prosím. Uh, thank you very much. I'm... Děkuji vám mnohokrát. Jsem velice ráda, že jste mě pozvali a že mohu před vámi promluvit. Hodně už bylo vyřčeno. Celá řada dotazů už zazněla a já se tedy pokusím eh, hovořit velice stručně. Rozdělila jsem svou prezentaci do tří částí. Jedna je o implementaci směrnice a ta druhá je o rovnosti a o implementaci. A ta třetí část se vztahuje k závěrům a doporučením. Já budu hovořit za jménem komisaře mm, pro lidská práva eh, v Polsku a dalších orgánů eh, zaměřených na lidská práva. Jsme členy Econetu, o tom budu hovořit podrobněji eh, později. Několik fakt. Implementace směrnice o genderových právech, rovných právech Eh, přístupu ke službám byla transport členský stát buď tedy přijetím nových právních norem, anebo prostřednictvím změn stávajících eh, právních norem. Zajímavé je, že ta transpoziční legislativa eh, se zabývala jen materiálním záměrem protože někde v některých členských státech je to materiální záměr širší eh, než ve směrnici článek 3.3 směrnice stanoví. Tato směrnice se nemá vztahovat k obsahu médií, ehm, reklamy anebo vzdělávání, ale genderová eh, diskriminace je pokryta antidiskriminační legislativou v členských státech, jako Francie nebo Nizozemsko. Několik členských států, jako Litva, Malta, také pokrývají um, diskriminaci v souvislosti s reklamou. Um, Potom eh, bylo zapotřebí implementovat rozhodnutí soudní týkající se testa šat. Nemůžeme říct, že v současné době by eh, provádění směrnice eh, bylo plně uspokojivá. Už se zmiňoval ten postup eh, copy-out. Viděli jsme v Lucembursku, ve Francii, v Rumunsku u různých expertů, že se hovoří o tom, že je to spíše abstraktní nebo minimalistické snahy o implementaci této směrnice. V Polsku například směrnice byla implementována v roce 2010 prostřednictvím zákona, a tak to se jmenuje, o implementaci některých nařízení Evropské unie souvisejících s rovným zacházením. A budeme tomu tedy říkat eh, antidiskriminační zákon. Rovné zacházení při, um, fyzické osoby na základě e, národnosti, e, příslušnosti k pohlaví, e, náboženství a podobně, má být ohledně všech služeb, včetně služeb obyvatelstvu, služeb energetických, pokud jsou nabízeny veřejně. Veškerá tato diskriminace tedy musí být zakázána. Ale podle tohoto antidiskriminačního zákona tak diskriminace v přístupu ke službám nebo um, nebo ke zboží na základě různé orientace a příslušnosti v přístupu ke zdravotní péči a vzdělávání na základě eh, pohlaví, eh, sexuální orientace eh, a několika dalších není tedy zakázán. Komisař pro lidská práva eh, se otázal ústavního zákona na rozsah eh, antidiskriminačního zákona. Ehm, antidiskriminační zákon obsahuje vyčerpávající seznam eh, možností diskriminace a jak víme, směrnice neznamenají kompletní systém eh, ochrany proti diskriminaci. Ústavní soud eh, zdůraznil, že vnitrostátní právo by nemělo splňovat eh, požadavky evropských směrnic, ehm, ale že by měly také plnit ústavní principy a e, diskriminace je zmíněna e, v e, polské ústavě a je tam změněna silněji má tedy vyš, a má také současně vyšší právní prioritu než směrnice. A polská ústava stanoví, že za žádný důvodu není možné přistupovat k diskriminaci. Byla tedy transponována tato směrnice a stalo se, že by tedy mohla být, mohl být tento způsob eh, transpozice eh, neústavní. Kde tedy jsou tato slabá místa? Eh, tato slabá místa by mohla případně porušovat i určité základní svobody. Takže e, je tu riziko, že e, tato směrnice může být, může být převzata doslovně. Členské státy mají e, přijmout patřičná opatření a to je opravdu to, co je velice důležité jako znění, tak, aby došlo k analýze a podpoře rovného zacházení všech osob, Ehm, aby nedocházelo k diskriminaci na základě pohlaví. Eh, tento eh, text plní tři úkoly. Poskytovat asistenty, Ehm, obětem diskriminace, eh, stíhání diskriminace, eh, vedení průzkumu ohledně diskriminace a uveřejňování nezávislých eh, zpráv a poskytování doporučení ohledně takovéto diskriminace. Abychom zajistili efektivní implementaci, je tu potřeba mít určité Eh, orgány, které budou mít mandát a budou současně nezávislé. Nedostatek finančních prostředků a zaměstnanců je stále ještě problémem, který omezuje jejich eh, schopnosti provádět komunikaci a provádět eh, jejich mandát jako takový. V agentě do roku 2020 jsme viděli klíčovou úlohu, kterou mohou hrát tyto Eh, orgány pro eh, občany. Eh, tyto úřady zaměřené na rovnost mají tedy monitorovat a zabývat se plněním patřičných pravidel a legislativy a je také zapotřebí, zapotřebí vyjasnit požadavky plynoucí z této směrnice a to v souvislosti s nezávislostí právě těchto e, orgánů e, pro e, rovnost. Nezávislost je chápaná jako velice užitečný princip, mají klíčovou úlohu a je zapotřebí, aby byli schopni si vyměňovat informace. K tomu slouží Equinet a to je evropská síť Eh, která současně združuje 45 organizací z mnoha evropských zemí, organizace, které mají tedy mandát eh, Eh, vnitrostátně potírat diskriminaci. V roce 2012 a 2014 Equinet připravil zprávy eh, ohledně zkušeností těchto orgánů eh, zaměřených na rovnost a transpozici a aplikaci směrnice a také ohledně poskytovatelů služeb. Jaké jsou naše tedy závěry a doporučení? Za prvé, tyto orgány potřebují standardy pro nezávislost a efektivitu, aby mohly plnit správně svůj mandát. Nedostatek zdrojů ehm, omezuje jejich e, e, potenciál a ehm, několik členů Equinetu e, zdůraznilo, že mělo potíže s financováním. Eh, pod tou otázka eh, aplikace jednotlivých ustanovení směrnice. Někdy vzniká zmatek a nejistota eh, při práci těch vnitrostátních orgánů a to probouzí právní nejistotu pro všechny, kterých se týkají tato ustanovení směrnice a stejně tak i pro poskytovatele zboží a služeb. A bylo by užitečné zajistit, že ve všech členských státech definice zboží a služeb bude pokrývat Eh, všechno zboží a služby týkající se zdravotnictví, ať ty, co jsou, eh, eh, co, co jsou veřejné, tak i přímým mm, převodem vedeny. Například v Polsku, co se týče mateřství a těhotenství, v tom výzkumném dokumentu je to uvedeno, když ženy kojí na veřejnosti a byly požádány, aby opustili restauraci a nebo nákupní centrum, tak pro takovouto situaci musíme mít nějaký nástroj, který můžeme bojovat proti takovéto diskriminaci. Eh, tyto eh, orgány pro eh, genderovou rovnost také posilují genderovou rovnost ve veřejné sféře, tak, aby dosáhly tedy zlepšení v poskytování služeb a zboží. A tady jde o efektivní implementaci eh, směrnici, směrnice. Ale také bych ráda zdůraznila, že zkušenost těchto genderových orgánů ukazuje, jak je důležitá evropská legislativa a co ještě není patřičně eh, pokryto, je tedy vzdělávání a reklama. A ještě na závěr bych se ráda zmínila, že je smutné zde konstatovat, že některé genderové orgány konstatovaly, že genderová rovnost stále ještě není někde úplně chápána a genderová rovnost není plně uznávána. Tato Směrnice má potenciál vypořádat se s, tím, s těmito problémy. Doufám, že eh, vás bude zajímat eh, náš eh, názor jako představitele organu zaměřených na genderovou rovnost a těším se na diskuzi. Muchas gracias. Děkuji vám. Děkuji oběma řečnicím za to, že nám předložili své vystoupení k tomuto tématu. A nyní začneme tím, že dáme slovo stínovým zpravodajům a pak ostatním členům eh, nejdříve SAD, paní Regner. Eh, herzlichen Dank für... Děkuji pěkně za představení vaší práce. Bylo to velice, velice zajímavé. A Člověk poslouchá a napadají ho eh, mnohé otázky, protože to jsou skutečně velice zajímavé věci. Já si myslím, že v tomto výboru eh, nás velice těší, že se zde jedná o směrnici, eh, která by měla jak mužům, tak ženám umožnit dosahovat skvělých úspěchů eh, díky rovnému přístupu k službám a zboží. Uvedla jste eh, řadu velice zajímavých eh, příkladů. Slyšeli jsme, že ta směrnice prochází náročným procesem. Ten proces vlastně mm, krok za krokem vyjevuje, co to je rovný přístup ke službám a, a zboží. Z toho vyplývají následující otázky. A já považuji za velice důležité právě uvědomit si, že to je takový eh, postupný proces. Především ty příklady, které jste zmínila k těm pozitivním opatřením, mě zaujaly. A tady bych eh, ráda Eh, navázala i na naši, eh, našeho hosta. Problém je, že tady je eh, nedostatek těch pozitivních akcí. Bylo počtatu v jednom vídeňském okrsku se právě na základě provádění směrnice umožňuje um, prodávat uh, vstupenky na fotbalové utkání um, ženám levněji. A je to odvodněno tak, aby ta uh, obec fanoušků nesta- nesestávala pouze se žen, z žen, ale aby uh, tam bylo více, více žen. A za posledních 20 let uh, se tady ty věci změnily. Netýká se to pouze fotbalu, ale ostatních eh, masových sportů. Takováto opatření skutečně eh, mohou významně přispět k těmto společensko-politickým cílům. Eh, pravděpodobně to nebylo cílem té směrnice, ale vlastně se ukázalo, že i zde se dá mnohé udělat. Velice ráda si vyslechnu i další příklady Eh, které eh, vlastně ukáží, kde všude se s diskriminací setkáváme. Mnohdy, mnohdy si eh, člověk neuvědomí, že v běžném životě, v každodenním životě ta diskriminace je, ale neví se o ní. Pokud jde o vícenásobné diskriminace, to by mě zajímalo. Teď máme um, velký problém s velkým počtem přestěhovalců, mezi kterými jsou také samozřejmě ženy. A já bych uh, ráda upozornila na to, že i, uh, i tady vlastně ten problém uh, nerovného zacházení. Dovolte ještě otázku ke sdílenému hospodářství. To je velké téma kterého se nyní dotýkáme, směrnice, e, když vlastně byla koncipována, tak ještě nepracovala s tím pojmem sdíleného hospodářství, sharing economy. A já bych ráda věděla právně, e, právní e, dopady Máme tady takzvanou politiku nulové tolerance, ale otázka je, jak se vlastně bude řešit ta skutečná právní odpovědnost. To platí jak pro přítomnost, ale ještě více pro budoucnost. Také mne zajímá oblast zdravotnictví, protože tam plyne hodně peněz. Jsou tady eh, testy léků, Ale pokud jde o uh, ta, ty hmm, pozitivní akce, tak uh, tam zatím toho moc nevím. Uh, když hm, se směrnice přijímala, tak se vlastně používaly ty matematicko-pojistné vzorce v oblasti pojišťovnictví a to už naštěstí není pravda. Vy jste řekla, že v členských státech na to reagovaly soudy a já bych ráda věděla, jak to vypadá v reálném životě. Komise sice zdorazňuje, že eh, při provádění tohoto rozsudku budou velké dopady a já bych ráda věděla, jak byste mohla uh, Eh, jestli byste mohla nějak porovnat ty, eh, ty výsledky těch zjištění, o kterých jste hovořila. Děkuji. děkuji. A nyní dávám slovo paní Šojdrové. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat za tu studii a také za závěry, které paní Torela uvedla, že tedy máme směrnici, máme zákony a měli bychom sledovat dopady a jejich působení a provádění tedy této legislativy to je, myslím, že velmi správný závěr a já myslím, že paní kolegyně Aneška Kozovská-Revič půjde tímto směrem a ta zpráva může tomto směru být přínosná eh, eh, ze strany Evropského parlamentu. Chtěla bych se vyjádřit ke, dvěm, ke dvěma věcem. Sexuálně a reprodukční zdraví, IF, IVF, eh, jsou tedy témata, která podle mého názoru jsou plně v, repro, v, v kompetenci členských států Evropská unie dává rámec antidiskriminační, ale v těchto otázkách by měly rozhodovat členské státy. Eh, ta studie uvádí, že máme velký nárůst náhradních matek napříč Evropskou unii. A já myslím, že to je bohužel důsledek změny způsobu života a také přístupu k životu. Eh, já bych velmi nerada šla směrem a nepodporuji to, aby Evropská unie a její společnost se vyvíjela dál ke konzumu, k tomu, že dítě je předmětem spotřeby a právem člověka eh, je mít dítě. Já myslím, že je to naopak, že dítě má právo na to se narodit. Ale to, jestli mám nebo nemám dítě, to už eh, by nemělo být jako požadavek, jako dítě, jako Spotřeba, jako, e, jestliže se bavíme o směrnici, o přístupu k, ke službám a ke zbožím, tak dítě není zboží. Dítě by nemělo být pojímáno jako, že každý má právo a když nemůžu, tak prostě si najdu způsob za každou cenu mít e, dítě. Je, je to jiný vztah k životu podle mě. Takže já bych e, si nepřála, aby Evropská unie v tomto směru šla k dítě, eh, eh, rozvíjela to právo eh, v, při směrnici, v rámci této směrnici právo na to mít dítě a posilovat tady tyto služby tímto směrem. Je to, musím říct, můj jasný, mé jasné stanovisko a je to stanovisko, je to, opírám se tedy o to, že jde o lékařský a etický problém a ty, tento problém by neměl být součástí politického boje je to velmi nebezpečné, jestliže se tyto etické otázky řeší politicky a stranicky. Bylo by to velmi nebezpečné. Eh, a teď bych se chtěla vyjádřit k té třetí věci, a to je to, co zmínila paní eh, Torel, kojící matka, která se cítila ohrožená a vlastně neznala ten zákon eh, ve Velké Británii, který podle kterého nesmí být kojící žena vykázána z veřejného prostředí. Je to smutný příklad toho, že my na tak přirozenou věc musíme mít zákon. E, jsou to dvě věci. Já jsem odkojila dvě děti, ale na veřejnosti jsem nikdy nekojila, ne proto, že by mi to někdo zakazoval, ale protože mi to nebylo příjemné. <laughs> ale myslím si, že může nastat taková situace a pak by měly platit, pak by ta svoboda měla být na obou stranách. Maminka má mít právo kojit dítě kdekoliv, ale může nastat situace, kdy to není vhodné a kdy někomu to skutečně vadí. A pak by měla být možnost, aby v restauraci, v kině, v divadle, kdekoliv v parlamentu byla místnost klidná, příjemná pro kojící matku, aby tam měli klid a nebudou obtěžováni ani oni, ani ta druhá strana a bude to nejpříjemnější pro všechny. A na druhou stranu tady musí být vždycky zájem dítěte tedy na prvním místě. Když chce dítě nakojit, tak se musí kojit ale myslím si, že tohle je přesně ten způsob, kdy naše společnost už je tak eh, na tom špatně, že na přirozenou věc, která má lidské limity, která je lidská a měla by k ní být přistoupeno z lidského hlediska, potřebujeme písemný zákon. Musíme na to mít zákony a musíme je sledovat, trestat, kontrolovat. Je to smutné. Já bych si myslela, že bychom více měli soustředit na to, eh, abychom vychovávali lidi k lidskosti, k porozumění, pak bychom nepotřebovali dokonce ani sledovat implementaci směrnic. Tak omlouvám se, je to můj takový eh, přístup, možná více lidský než právnický, ale v každém případě moc děkuji a děkuji a doufám, že ta zpráva, věřím, že ta zpráva bude velmi dobrá. Muchas gracias. Děkuji vám. A já se tedy omlouvám, je třeba omezit eh, řečnickou dobu, protože máme ještě další body na programu a nebudeme mít na všechno čas. Prosím tedy, aby se řečníci eh, omezili. Vím, že to vždycky dopadne na ty, kteří hovoří později, ale prosím, omezte, omezte dobu hovoření. Děkuji pěkně. Já nejsem stínovou zpravodajkou. Je paní kolegyně, která se omlouvá. Já jsem ale členkou Public Services in Commons a velice ráda jsem si vyslechla vaše informace eh, ohledně rovného přístupu k službám a zboží eh, mužů a žen. Samozřejmě eh, máme tady i tu regulaci obchodu a tak dále a tyto aspekty, aspekty se tam mnohdy neakce, neakcentují. Moje kolegyně z Rakouska eh, hovořila o těch eh, o, tom pozitivní, o té pozitivní diferenciaci, eh, kdy se vlastně kdy se vlastně prodávaly ty lístky za, mm, za fotbalové lístky a já mám jiný příklad kadeřnictví. V Rakousku, ale i v jinde jsem to viděla, Eh, zaplatí eh, žena více než, eh, než muž. Žena s krátkými vlasy zaplatí v Rakousku za sestřih méně než, pardon, více než muž, který se se nechá ostříhat dlouhé vlasy. Z právního hlediska to vlastně není řešeno. Proto se ptám, jaký na to máte názor. A druhý příklad, který jsem viděla také jinde, jsou to takzvané marketingové ceny. Nevím, jestli je to správný výraz. Máme produkt, dejme tomu eh, deodorant nebo eh, eh, holicí strojek, jsou navízeny z marketingových, marketingových důvodů za rozdílné ceny pro ženy a muže. Já bych ráda věděla, jestli tato směrnice eh, může s tímto něco udělat. Děkuji. Gracias. Děkuji. A pan Garik? Vielen Děkuji pěkně. Já vám také děkuji za vaši prezentaci a dovolte, abych se zmínil práva na kojení. To, co jste uvedla ohledně Polska, tak eh, to znám i z Německa. Ve stále větším počtu případů se setkáváme s tím, že ženy jsou vykazovány z veřejných prostorů právě kvůli tomu, že tam kojí. Eh, mnohdy jsou eh, extrémní příklady, případy, kdy ta žena musí odejít na mužský, mužskou toaletu. Je jasné, že se tomuto tématu musíme naléhavě věnovat. Před několika měsíci jsem eh, vydal prohlášení eh, k problematice kojení. Zatím jsme eh, nezískali dostatečný počet podpisů. Celoevropsky takto, já jsem inicioval takzvanou pečet pro kojení, která by byla aplikovatelná ve všech evropských zemích. A Eh, byly by takové speciální eh, nálepky, eh, které by byly uvedeny na, na dveřích, s tím tedy, že tady tam je možnost, aby matka dítě kojila, je tam vyhrazena příslušná místnost. Potřebujeme také celoevropskou právní úpravu kojení. Ve Spojeném království Eh, je garantováno právo ženám na kojení. Diskriminace je zakázána. Proč bychom si eh, nevzali eh, z tohoto příklad pro evropský zákon o přístupnosti? Já si myslím, že agentura pro základní práva by se tomuto tématu měla věnovat. Kojící ženy skutečně potřebují Ehm, podporu. A to se týká i nás. Evropský parlament musí právě k tomto tématu připravit legislativní návrhy. Děkuji. Děkuji vám a teď za komisi paní Maletra zůstává slovo. Dobrý den, děkuji, že mi dáváte slovo. Komise je velmi ráda, že Evropský parlament má velký zájem o provádění směrnice 2004 lomeno 113. Je tady velice zajímavý pracovní dokument od parlamentu a také tato studie, která je zveřejněna parlamentem na téma provádění směrnice. Všechny členské státy musí přijmout opatření, aby do vnitrostátního práva provedli nebo transformovali tuto um, směrnici. Komise se domnívá, že není nutné navrhovat nějaké změny eh, v této směrnici, v této fázi, ale může ještě navrhnout některá opatření pro některé členské státy na úrovni opatření eh, provádění. A také jde o to mm, aplikovat eh, princip rovnosti mezi muži a ženami v přístupu ke zboží a službám. Proti dvěma státům komise zahájila proceduru eh, pro porušení. A pak tady jsou ještě další dvě, eh, dva státy, eh, kde komise chce sledovat dále a převádění této komise. Evropská komise chce také plně využít veškerý potenciál této směrnice v oblasti finančních služeb. To je jen malé upřesnění. Provádění směrnice eh, v tzv. occupational pension schemes v podnikových důchodových systémech. Komise říká, že toto je patří do směrnice 2006-54, eh, kde se specificky zabýváme právě těmito finančními službami ve své e, zprávě o provádění směrnice samozřejmě e, bere komise také v úvahu rozhodnutí e, soudu o prvním důchodovém systému a přemýšlí o tom, jaká eventuální opatření by mohla zajistit naprostou konzistentnost mezi různými důchodovými pilíři, to je s prvním, druhým a třetím. Děkuji vám. Merci. Pardon. Děkuji. Eh, děkuji, omlouvám se, že tady došlo k výměně eh, předsedkyně. Potřebovali jsme na to pár vteřin. Eh, takže děkuji vám za toto vystoupení jménem Evropské komise. A chci se zeptat, zda paní zpravodajka, paní Kozlovská, by chtěla nějak uzavřít tuto rozpravu nebo mít nějaké poslední slovo? Uh, I'd like to thank you. Já bych ráda vám všem poděkovala. Ráda bych poděkovala za veškeré návrhy a příspěvky. Eh, myslím, že když se diskutuje i v polovině července, tak to eh, živě, takže to znamená, že je to velice důležité téma. Budeme o tom pokračovat dál a myslím, že budeme dobrou zprávu. Merci à notre rapporteur. Děkuji naší paní zpravodajce. Tímto uzavřu eh, rozpravu a chci vás informovat, že obě expertky, které jsme pozvali, ještě jednou jim děkuji za to, že přišli a za jejich prezentaci, jsou pozvány, aby nám ještě písemně eh, dodali dodatečné odpovědi, pokud byste potřebovali nějaké dotazy jim položit, abychom tedy měli od vás ještě písemné odpovědi. Pokud s tímto všichni souhlasíte, tak chci ještě jednou poděkovat oběma našim hostům, našim expertkám a končíme tento bod. Následující bod na pořadu jednání je. To je náš příspěvek k rozpočtové diskuzi. Jedná se o naše stanovisko k eh, celkovému rozpočtu Evropské unie na rok 2017. Výbor FEM k tomu má své stanovisko. Pokud paní Dančila si k tomu přeje něco poznamenat, co by, mm, eh, co by mm, paní navrhovatelka chtěla říct, ale není zastupuje paní Arena. Děkuji vám mnohokrát, paní eh, předsedající. Paní Dančila se omlouvá, že nemůže být přítomna, ale sdělila mi, co mám zde za ní přednes. Paní Dančila v rámci tohoto stanoviska poukazuje na to, že abychom mohli mít skutečnou eh, politiku rovnosti genderu, potřebujeme na to finanční prostředky v, Evropské, v rozpočtu Evropské unie. A my už jsme několikrát jako výbor žádali jasné indikátory o využívání těchto prostředků na genderovou rovnost Eh, protože potřebuje patřičně zhodnotit situaci. Strategie 2020 také musí mít patřičné prostředky, aby mohla plnit eh, genderové cíle a konkrétně se jedná o program DAFNE, který hraje významnou úlohu v této oblasti a zejména se zaměřuje na boj proti násilí. Hm, to by bylo právě zapotřebí posílit. Když se podívám na rozdíl mezi 2016 a 2017, je tu určitá stabilita financí, ale od roku 2011 tam bylo 20 milionů, zatímco dnes to máme 14,8 eh, milionů, což nám eh, teď připadá, že důležité, abychom připomněli, jak důležitý tento program je, protože se zaměřuje právě na boj proti násilí v Evropě. Děkuji mnohokrát. Paní Kozlovská žádala o slovo, prosím, za EBB. Uh, eh, first of all, for, uh, I'd like to ask... Já bych chtěla omluvit paní Mataru za její nepřítomnost. Dovolte, abych jejím jménem eh, uvedla několik poznámek. Rádi bychom poděkovali paní Ančele za její práci na tomto velice důležitém tématu, jakým je souhrný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017. EPP vítá tento vyrovnaný a konzistentní text. Je tam také líto, že tady není rozpočtová položka pro program DAFNE, protože tento program sehrával velkou úlohu při boji proti um, násilí proti ženám a dětem. Podporujeme požadavek eh, na to, aby zde bylo monitorovací centrum pro shromažďování údajů ohledně um, násilí proti ženám. Cíle Evropa 2020 uh, obsahují zvýšení o 7 na ochranu žen. Také předložíme pozměňovací návrhy, které doplní obecný text a um, na základě zkušenosti z posledních let uh, chceme uh, omezit počet požadavků posílaných na komisi. To, to znamená, že čím méně budeme žádat, tím více dostaneme. Děkuji. Děkuji, vážení kolegové. Paní Vana žádá o slovo, prosím. Ano, děkuji pěkně, paní předsedkyně. Také děkuji paní zpravodajce za to, že nám eh, dala k dispozici tento vynikající návrh stanoviska. Pro nás je to důležité téma v souvislosti s tím, eh, čemu říkáme gender budgeting. V té zprávě to je zmíněno, ale my bychom chtěli, aby se to ještě více akcentovalo. Ačkoliv se jedná o meziinstitucionální dohodu, používat eh, toto, tyto rozpočty pro rovnost eh, žen a mužů. Takže my ještě předložíme pozměňovací návrh tak, abychom vlastně Eh, podpořili to, ten gender budgeting, který vlastně funguje v teor- na té teoretické úrovni, ale chceme to ještě postílit. Také bychom po, rádi postílili uh, eh, ty pasáže textu, které jsou věnovány opatření umožňujícím přístup žen na pracovní trh. Je uh, hanebné, že v rámci uh, cílu Evropa 2020 toto není dostatečně řešeno. Také předložíme pozměňovací eh, návrh, který eh, se bude týkat boje proti chudobě žen a investiční politice. Máme tady nové eh, fondy, ať už jsou to fondy z EFSI nebo strukturální fondy. Tam je potřeba ten prvek rovnosti pohlaví také akcentovat a také chceme ještě řešit problematiku žen mezi uprchlíky. Eh, chceme poukázat na to, že vlastně většina eh, těch lidí, kteří eh, přicházejí do Evropy, těch uprchlíků jsou ženy. Děkuji. Já merci. Děkuji vám. Žádá někdo další o slovo k tomuto stanovisku, k rozpočtu? Ne, nevidím nikoho, že by se hlásil o slovo, tak v tom případě uzavřeme tento bod a já uvedu několik informací k časovému harmonogramu. Předkládání pozněvacích návrhů ke stanovisku ve výboru pro ženy do 15. července poledne. Rozpočtové pozněvací návrhy mohou být ještě dále zpracovávány, vypracovávány a to až do 23. Eh, srpna 18 hodin večer a počítá se, že budeme hlasovat o stanovisku v našem výboru na naší schůzi po prázdninách, a to 1. září. Tolik tedy k časovému harmonogramu u tohoto stanoviska. o našem příspěvku k rozpočtu rok 2017. A teď se dostáváme k poslednímu bodu na našem programu, to je eh, bod, který byl předesen ze včerejška na dnešek. A sice jde o situaci eh, v oblasti základních práv Evropské unie. Eh, slovo má pan Jordi Sebastia jakožto zpravodaj. Děkuji vám, paní předsedkyně. Především já se chci omluvit, protože, jak víte, tento bod byl na programu včera a já jsem eh, měl dvouhodinové spoždění eh, v letu a eh, v příletu tedy a nemohl jsem se dostavit včas. A členové sekretariátu i členové pracovní skupiny tady vlastně zareagovali a změnili dobu projednávání bodu na dnešek. Jde o stanovisko, velmi krátké stanovisko, to znamená, že máme i omezení délky textu a je povinností členů výboru pro rovnost žen vyslat velmi jasný a silný signál vůči členským státům to o tom, že e, genderová rovnost je velice důležitým aspektem lidských práv. Máte již text? Jsou tam tři části v tomto textu. Jedna se týká negativních aspektů, to bych tady chtěla aspoň v, jedné, v jednom bodě e, uvést. Eh, prostě eh, genderová rovnost eh, nebyla nastolena. To bohužel musíme konstatovat. A je naší povinností tak říci, že tedy je třeba dále v této věci patřovat. Druhá věc, to jsou požadavky. Žádáme od komise i od členských států určité věci. Komise samozřejmě to tady slyšíme ve výboru, že je třeba zaměřit se na genderové mainstreaming a Žádáme eh, také o právní akt, netvrdíme, jakého typu má být, to je na rozhodnutí komise, eh, aby se tady eh, pracovalo proti násilí na ženách je velice důležité z hlediska bezpečnosti v Evropské unii. My to musíme opakovat stále a stále, pokaždé, kdy je to nutné. A tady Potřebujeme samozřejmě lepší ukazatele, lepší e, údaje. My jsme tady vložili také bod e, který e, podporuje práci Evropského institutu pro genderovou rovnost. Dále také žádáme od členských států, aby prováděli konkrétní opatření na ochranu žen, uprchlic a žadatelek o azyl. Dále máme tady v třetí části také pozitivní body, samozřejmě i pozitivní body existují. Eh, a sice je tady otázka istambulské eh, úmluvy. Paní Jourová už nejméně dvakrát řekla, že je záměrem komise ratifikovat istambulskou úmluvu eh, ještě v letošním roce, zřejmě někdy v období zimy. A my samozřejmě vítáme toto rozhodnutí, podporujeme je. Tolik tedy eh, v podstatě obsah našeho stanoviska. A čekáme na pozměňovací návrhy, aby se text dále vylepšil, posílil a myslím, že eh, to podstatné sdělení je jasné. Eh, tady to je věc, na které nám velmi záleží. Je to ostatně naší povinností v tomto výboru. Děkuji. Děkuji vám, vážení pane kolego, za tuto prezentaci. A teď zahajuji rozpravu. Můžete se přihlásit o slovo. Nejdříve asi začneme s tínovými zpravodaji. Paní Arena? Já nejsem stínová zpravodajka, hovořím ale jménem paní Jutové, která je stínovou zpravodajkou k této věci. Chci poděkovat kolegovi Jordi Sebastia za jeho práci a sdílíme jeho názory. Rovnost eh, ta musí být nazírána eh, z hlediska horizontálního a v tomto směru také musí být hodnocena. Je tam třeba zasadit politiky genderového typu ve všech oblastech systematicky. Důležité je mít tady pilíř eh, ve strategii 2020 a také každoroční hodnocení evropského semestru, abychom tady měli lepší sledování politiky. Ostatně expert včera také tuto věc navrhoval, aby abychom měli skutečné eh, sledování dopadu politik, které jsou prováděny, i dopad eh, na genderovou politiku. Evropská unie teď stojí před celou řadou výzev. Je to eh, finanční a ekonomická krize, což dopadlo na zaměstnanost, na růst a samozřejmě i na zaměstnanost žen. Pak je tady migrační krize, eh, i politické krize, které eh, silně postihují otázku solidarity. Vidíme, že jsou tady stále více konzervativní vize, eh, které vítězí v našich společnostech a uzavírají ženu sociálně do domácnosti, vyhrazují hospodářskou činnost pouze pro muže. To je také projev diskriminace v naší společnosti. My hájíme pozici rovnosti mužů i žen v obou pilířích. E, nejde o to zdůraznit jeden pilíř na úkor druhého. Prosazujeme oba pilíře pro muže i pro ženy. A proto žádáme, aby tady mohl být boj e, proti diskriminaci v zaměstnanosti rozdílem e, v platech, ale také rozdílem v důchodových příjmech, rodičovské, tedy mateřské i otcovské dovolené a také se snažit abychom neupadali do tradičního modelu, tak jak jsem o tom před chvílí hovořila. Jsme také proto, aby tady byla opatření podporující politická eh, a ekonomická rozhodnutí, která by přijímaly sami ženy a dále boj proti násilí na ženách. Už to znělo v předchozím ehm, eh, zprávě ženy mezi migranty. Podle statistik eh, děti, ženy, anebo dě, ženy s dětmi, s dětmi lidmi představují 80 eh, mezi migranty a to je velice velký počet. Děkuji. Děkuji vám a dávám slovo kolegovi Garikovi za EKR, prosím. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Já také děkuji kolegovi Sebastianovi za předložení jeho stanoviska k stanovisku základních práv Evropské unii v roce 2015. Určitě si dokážete představit, že já a moje politická skupina LKR nezdílíme všechny pozice, všechna stanoviska. Dovolte, abych uvedl tři body. Za prvé, váš požadavek použít indi, uh, otázku rovnosti uh, mužů a žen uh, jakožto indikátor v tom uh, s evropském semestru. Já s tím nesouhlasím. Já si myslím, že bychom s to dělat měli. Za druhé, vaše uh, váš výklad sexuálního reprodukčního zdraví uh, podle uh, konference z roku 1994 se jedná o stav tělesného, duševního a také sociálního stavu. Jedná se o mateřské zdraví. Jedná se o to, aby se eh, bránilo eh, potratům z, ze sociálních eh, a ekonomických důvodů. Já jsem už včera uvedl, že je tady potřeba zajistit, aby žádný zaměstnavatel ani žádný stát nebyl více zatěžován a zadlužován. Musíme eh, nabídnout ženám eh, plat, eh, který by jim umožnil svobodnou volbu, aby jim vlastně nabídl svobodu dobře vychovávat děti. Evropsk, Evropa má nástroje pro zajištění demokracie, právního státu a základních práv. Vy se eh, snažíte eh, toto poškodit. Já se těším na řadu pozměňujících návrhů k tomuto textu. Děkuji. Děkuji. Slovo má paní Bjork. Děkuji vám mnohokrát. Já jsem chtěla poděkovat eh, Našeho zpravodaje a budu mluvit anglicky. Děkuji tedy za tuto zprávu. Myslím, že se shodneme na celé řadě věcí a víme, že jste feminista stejně jako já. Předložím pár pozměňovacích návrhů, které se týkají komunity LGBT a také se chci zaměřit na pár dalších témat. Už o tom hovořila politická skupina SAD. Jedná se například o, o ta hnutí um, proti LGBT a podobně. A taky bych chtěla posílit práva žadatelek o azyl a e, posílit e, práv na zelenou sjednocení rodin, protože se tu jedná o porušování základních práv. Myslím, že e, Romky jsou stále ještě v Evropě skupinou, u níž jsou základní práva ještě hodně porušována, tak na to se chci také zaměřit. Samozřejmě, protože jsme na výboru pro ženy a genderová práva, je zapotřebí zmínit se také o eh, se, právech na sexuální reprodukční zdraví. Já chci Eh, zajistit, eh, že základním prvkem pro ženy bude i sexuální výchova. Možná, že pak se neschodneme. Já si počkám, až, až domluvíte. V něčem tedy možná se úplně neschodneme. Já nevím, jestli se shodneme, ale položit tam pozměňovací návrhy Jedná se o právo na vlastní eh, tělo, tedy eh, na boj proti sexuálnímu vykořišťování a prostouci. To neznamená nějaký eh, konzervatismus, protože mi nepřipadá nic konzervativnějšího než prostituce a to vykořišťování, které s tím souvisí. Jedná se o vykořišťování ženských těl. Takže tam předložím pozměňovací návrhy a prostě na diskuzi. A potom to jsou náhradní matky. E, to je opět něco, co souvisí e, z e, právě žen na tělo. Jedná se o prodávání a nakupování ženských těl. A vždy se to týká žen z těch nejzranitelnějších prostředí. Takže z této perspektivy se na to chci podívat. Abychom se podívali na to z hlediska eh, struktur moci a abychom se zaměřili na právo na vlastní tělo. Děkuji vám mnohokrát, vážení kolegové. Já eh, jsem sama sobě, pokud dovolíte, také umožnila promluvit. Eh, stínová zpravodajka Marina Petí bohužel s námi nemohla zůstat a požádala mě, abych přečetla poznámky, které měla připraveny anglicky. Takže teď budu hovořit anglicky jménem naší kolegyně Mariany Peti. Chci eh, poděkovat eh, kolegovi Sebastiovi za to, tento návrh stanoviska. Nicméně jménem EPP paní Petýr musí prohlásit, že není stoprocentně spokojená s návrhem stanoviska, vidí ještě velký prostor ke zlepšení tohoto návrhu textu. Z jejího hlediska tento návrh stanoviska se nezabývá všemi skutečnými problémy e, žen a porušováním jejich práv. Například tento text v tuto chvíli samozřejmě nepokrývá diskriminaci eh, žen ve světě podnikání a vědy. Například diskriminaci žen eh, v Google a také se zmiňuje o diskriminaci žen na pracovišti. Také se domnívá, tedy za EPP, že tento návrh stanoviska nezohledňuje to, že ženy eh, jsou nejvíce postiženy chudobou. Také se nezmiňují ženy s postižením, a ne, mm, eh, to jsou ženy, které trpí mnohými formami diskriminace. A také opět jsou to chvíli tedy je zapotřebí se zmínit více o násilí eh, proti ženám a dětem na internetu. Co se týče obchodu s lidmi, eh, které eh, mu jsou vystaveny zejména ženy a dívky, na to je také zapotřebí se zaměřit a je zapotřebí tedy zlepšit tento návrh stanoviska tak, aby tento text byl patřičně rozpracován, aby mohl poskytnout eh, významné a vysoce kvalitní stanovisko. Eh, eh, porušování základních práv by nemělo být chápano jen povrchně, vyžaduje patřičný patřičnou pozornost. Takže za EPP, paní Petr a pravděpodobně i další členové EPP by chtěli předložit nějaké pozměňovací návrhy zaměřené na další zlepšení tohoto textu. Budu se snažit, snažit tedy zaměřit na skutečné věci, které trápí ženy, na reálné problémy s diskriminací, které, které ženy musí čelit. Ještě, paní Petr, se chce zmínit o lhůtách, ohledně tedy rozprav a předkládání pozměňovacích návrhů. Vy už jste o tom diskutovali se stínovými zpravodaji. A máme poměrně krátké ty lhůty. Všechny pozměňovací návrhy mají být hotovy do 18. Eh, července a hlasovat o stanovisku se má u nás výboru FEM 1. září. Paní Petr jako stínová zpravodajka za EPP chce prohlásit, že hlasování ve výboru LIBE bude až 18. listopadu tak eh, je přesvědčena, že máme dostatek času na to, abychom patřičně eh, propracovali tento text a případně odložili hlasování ve výboru FEM, protože tedy výbor Libe bude hlasovat až v listopadu. Což by nám poskytlo více času a prostoru ke zlepšení a ke kolektivnímu úsilí o doplnění textu. Budeme se tedy snažit dosáhnout eh, odložení hlasování, protože si myslíme, že by to nebylo dobré uspěchat. To by asi nebylo nejlepší. A měli bychom využít eh, času, který máme k dispozici. To je tedy poznámka paní Petier. Ještě jednou děkuji. A teď se vrátím do své mateřštiny, do francouzštiny. Děkuji vám tedy za porozumění. Myslím, že už si to nehlásí, ale komise možná by chtěla něco říci. Prosím, máte slovo. Thank you, Madam Chair. Um... Děkuji, paní předsedkyně. Velice stručně, prosím. Dovolte jeden komentář, který se týká návrhu číslo 5. Opatření pro zajištění ochrany um žadatelů azyl a mm, žen mezi migranty. Zítra předloží komise e, nové návrhy týkající se udělování azylu, kde budou další pojistky, především pro žadatele, kteří e, mají speciální požadavky, respektive potřeby. E, jde o ochranu žen a dětí. Jedná se o ochranu žadatelů azyl, kteří eh, potřebují přístup k právní podpoře eh, zdravotnímu, zdravotní péči. A pokud jde o děti, tak samozřejmě eh, nejlepší zájem dětí je prioritou v rámci těchto řízení. Byla přijata opatření pro zajištění efektivního a rychlého Eh, poskytnutí opatrovníků dětem, kteří eh, přicházejí bez rodičů. Děkuji, předám slovo panu zpravodaji Sebastiovi na poslední slovo, které může přednést. Děkuji mnohokrát za veškeré vaše doporučení a návrhy. Především chci souhlasit s vámi všemi, že to stanovisko je velmi stručné a že Eh, není dostatečné k tomu, abychom to všechno pojali, ale máme omezený prostor. Těším se tedy na vaše pozměňovací návrhy, abychom ten text mohli zlepšit, abychom měli kompletnější text. Ehm, zapsal jsem si velice zajímavé návrhy. Chtěl bych je přidat. Eh, k návrhu SAD se zmiňuje o ekonomické krizi, Také se na tyto otázky eh, musíme podívat z pohledu EPP, situace podnikatelek eh, a její diskriminace, také na situaci žen, které bývají převážně tedy obětmi chudoby a také na situaci postižených žen. To je velice zajímavé téma, které je tam dobré začlenit do stanoviska eh, k tomu, co eh, jsme slyšeli od zástupců KUE ohledně znovu sjednocení eh, rodin a situaci romských žen musíme mít na paměti, že Romky jsou nejzranitelnější skupinou v Evropě. A opravdu by to mělo být zmíněno ve stanovisku. K prostituci jako sexuální vykořišťování, to je velice e, citlivý bod. Já osobně s vámi úplně souhlasím. A k EKR musíme být ambiciozní a musíme žádat inkluzi eh, genderových záležitostí do evropského semestru. To je velice jasné. To vyplývá ze smluv, že to je priorita pro evropské politiky a eh, genderový mainstreaming má být obsažen ve všech politikách. A co se týče potratů, chtěl bych poznamenat, že to souvisí s bodem ohledně ochrany eh, migrantek. Máme celou řadu zpráv v Evropském parlamentu a hodně žen bývá oběťmi znásilnění. Co tedy máme dělat a, a, a následně co, co s tím, když tyto ženy otěhotní? Naše stanovisko je velice jasné, je zapotřebí respektovat právo žen. Je to jejich tělo a musíme to respektovat. Já vím, že to je kontroverzní otázka, ale obecně toto respektovat musíme. Chtěli jsme tam ten bod zařadit, protože je velice e, důležitý e, e pro reálný život. Ještě jednou vám všem ze srdce děkuji, budu se těšit na vaše pozměňovací návrhy a na možnost um, odložení hlasování se můžeme podívat. No já teď nevím, protože my už to máme nastaveno na začátek září, takže nevím, jestli to ještě je možné odložit. Možná bych mohl navrhnout sekretariátu. Zda by to šlo změnit, ale ono to není tak úplně snadné. Jedná se o místnost a podobně. Dobře. Děkuji, vážený pane kolego. Tak, pro tuto chvíli jen zopakuji pár časových koordinát. Pozměňovací návrhy mají lhůtu 18. července v 18 hodin. V tuto chvíli ještě tedy, pokud se to nezmění, což může být výsledkem hlubší diskuze a souhlasu mezi zpravodajem a stínovými zpravodaji. Pokud to tedy půjde, tak se to může změnit, ale prozatím se má hlasovat ve výboru FEM hned po skončení prázdnin, takže 1. září až se sejde výbor FEM, protože pak se uvidíme až v říjnu. Otázka je, zda bychom tedy mohli eh, z 1. září na říjen přenést to hlasování. To je zapotřebí prodiskutovat mezi všemi zúčastněnými zemná koordinátory. A prozatím tedy platí 1. září. My jsme se měli sejít už 31. srpna, ale nakonec to bude 1. září. Takže tady 1. září se sejdeme v 9 hodin. Tímto jsme vyčerpali náš eh, pořad jednání a už vám mohu všem popřát eh, krásné prázdniny, krásné léto. Děkuji zaměstnancům, sekretariátu, kombi- eh, Eh, našim asistentům děkuji také tlumočníkům a všem přeji krásné léto.